DDNL a od nezařazených jsem dostal následující žádosti jmenování. Pan Miredona, paní Mirej Donano za paní bude členkou delegace do paritního eh, schromáždění AKT, pan Dano Skanirčo, člen výboru INTA a Eh, bude členem delegace AKT, pan Charles Carlos Kota, eh, výbor eh, mm, Libe bude se součástí delegace Eurlak, Pan Dobromil Sozněrc bude za pana Janoše Žirasa Korvemike, bude členem pro vztahy s mm, Čínskou republikou a pan Jim Karner za pana Šoprota bude členem za práv, mm, za, pro výbor za, práv, za lidská práva a jsou zde nějaké námitky? Tím eh, této nominace jsou odsouhlaseny.